Byl jste posledním řečníkem v rámci tohoto odvolnění hlasování. Zbývá nám jenom ještě jedna věc. Obdržel jsem návrh společného postoje eh, rady eh, a také dokument komise a eh, neodolám pokušení přečíst vám ten název tohoto jednotného postoje. Jde o společný postoj rady 5. března 2009 ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se mění konzulární instrukce ohledně víz pro diplomatická, ehm, ehm, diplomatické reprezentace a konzulární zastoupení v souvislosti s biometrickými předpisy a souvisejícími opatřeními pro zpracování víz. Evropa je přece jen trošku komplikovaná. Ehm, Evropský parlament tedy má e, určitou lhutu pro vyslovení se, která začíná běžet od zítřka Eh, pane Anane, vy máte ještě procedurální připomínku. Já jsem chtěl požádat o slovo k usnesení o Tibetu. Eh, ta, vy jste požádal, informace nám nedošla, ale máte tady slovo. Pane předsedo, Tibetané jako ostatní národy chtějí žít eh, ve své vlastní zemi s ostatními svými krajany a Číňané to popírají a hovoří například o tom, že odstranili nebo osvobodili nevolníky a tak dále, ale podle mě to je špatné eh, povědomí o těchto otázkách, jak o tom říkal, mluvil už Engels. A myslím, že tento parlament by se měl uvědomit ironii mezi tímto argumentem a argumentem, který jsme slyšeli po té, co um, proběhlo referendum ve Francii, v Nizozemí a v Irsku. Ehm, kdy byl uváděn argument, že lidé nepochopili, o čem se hlasuje, že hlasovali proti Turecku nebo proti Širakovi nebo proti liberalismu a že prostě nepochopili, o co tady jde a že by měli být více informováni. Já si ale myslím, že lidé, ať už to je v Tibetu nebo v Evropské unii, chápou, eh, eh, o co jim jde a vyjadřují to eh, během voleb. A já si proto myslím a tím končím, že by mělo proběhnout referendum o Lisabonské smlouvě a děkuji, že jste vydrželi tak dlouho. Merci. Děkuji. Eh, tímto eh, přerušuji zasedání. Eh, zahájíme práci opět v 15 hodin. Budeme pokračovat rozprávu o případech porušování lidských práv. Na pořadu dnes jsou Guinea Bissau, Filipíny a vyhoštění vládních organizací z Přeji vám dobrou chuť.